Pokud si nesednete, nemůžeme hlasovat. Písemné prohlášení předložené Papadopulem, Ferreirou, Higginsem, Parvanovou a Romevou Ruedou se týká Evropského týdne a ohledně senzibilizace eh, k eh, srdeční zástavě. Dostal někdo námitky? Pokud ne, tak dle článku 123 jednacího řádu toto bude předáno adresátům a zveřejněno v textech tohoto zasedání. Jména signatářů eh, budou eh, zveřejněna. Paní Papadopoulou má slovo. Thank you very much, Mr. President. I... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit veliké ocenění kolegovi Jimu Kolonovi, paní Parvanové, Joao Ferreira a stejně tak dalším europoslancům, kteří spolu s námi podepsali písemné prohlášení číslo 11 o z ustavení Evropského týdne pro srdeční zástavu. Chtěla bych upozornit, že tyto problémy si vyžádají velký počet úmrtí v Evropě každý rok. Ovšem v současné době se jenom jedna z pěti osob dostane z nemocnice při srdeční zástavě. Vážení přátelé, společně můžeme tuto situaci změnit, můžeme tento počet eh, zvýšit, můžeme každý rok zachránit 100 tisíc občanů v Evropě. Děkuji, Dank,